Asi kolegové, takže zahájíme naše jednání. Máme několik bodů na programu. Předtím, než budeme hlasovat, eh, hlasovat začneme ve čtvrt na jedenáct, takže máme hodinu a čtvrt. A začneme důležitým tématem který se týká mm, finančního rámce a je to zpráva pana eh, Reimera. Má slovo. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milí kolegové. Já mohu být v podstatě velice stručný protože a chtěl bych požádat také kolegy o podporu, protože tato záležitost má být součástí naší společné strategie. Z mého hlediska jako zpravodaje já nejsem zatím schopen na základě předloženého návrhu komise jednat skutečně seriózně. Komise předložila tři návrhy na základě čísla 3 a 4 interinstitucionální dohody. To znamená, že v případě změny smlouvy s rozpočtovými dopady je nutné přizpůsobit eh, rozpočet. A toto přizpůsobení musí proběhnout za souhlasu všech tří institucí. Komise z jejího hlediska předložila hm, technické adaptační metody z hlediska změny rozpočtového nařízení. Včera jsme o tom hovořili. Jedná se o určité technické přizpůsobení podle názoru komise. A je tady, je tady problém, říkají mi, že se tady míchá anglický a polský kanál. Takže teď komise z jejího hlediska předložila technická přizpůsobení. Včera jsme ve výboru již hovořili o rozpočtovém řádu, dále se jedná o e, převod a začlenění do e, příslušných e, zákonů a předpisů. A ty zbývající části interinstitucionální dohody musí být přizpůsobeny z hlediska těch zastaralých eh, odstavců, to znamená z hlediska nepovinných výdajů a dále se jedná tedy o eh, technická přizpůsobení. Když se podíváme na číslo 3, tak eh, zde se hovoří o tom, že v případě rozpočtových dopadů je nutné zajistit adaptaci přizpůsobení. Já na jedné straně mám pochopení, eh, protože eh, komise se chce k tomu vyjádřit a chce se soustředit v této obtížné době nejdříve na technické aspekty. Na druhé straně, a to jsme již eh, řekli i na zasedání koordinátorů ve Štrasburku, je zcela jasné, že rozpočtová neutralita z hlediska nových politických výzev v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, počínaje vnějšími službami v kategorii 5 a v souvislosti s kategorii 4, to znamená posílení společné bezpečnostní politiky, tak tato rozpočtová neutralita je důležitá také z hlediska politiky v oblasti klimatické změny ve smlouvě, v Lisabonské smlouvě se toto implicitně uvádí. Dále je tady také implikace z hlediska eh, politiky v oblasti eh, kosmického výzkumu a proto eh, si musíme uvědomit, že zde dochází k určitému vymezení z hlediska 3A, 3B a kategorie 4. A v tomto ohledu se neobjevují žádné návrhy na přizpůsobení. My všichni víme, že se nacházíme v obtížné ekonomické krizi a tím pádem jsme konfrontováni s obtížemi rozpočtu v členských státech. Zároveň si musíme položit otázku, zda je správné, této celkové konstelaci politických výzev a také z hlediska toho, co Evropa musí činit globalizaci, zda v této souvislosti rozpočtové dopady Lisabonské smlouvy mají být definovány jako neutrální, anebo zda eh, se toto má odložit po roce 2014. Eh, A toto poslední řešení mi nepřipadá správnou cestou. Proto bychom měli dodatečně ještě jednou poukázat na to, že co se týče této problematiky, nemáme celkový balíček na pořadu jednání. Je to ještě eh, jaksi nejasné, nevíme, co bude konkrétně. Je to číslo 44 a také 244. Tady se eh, přejímá staré číslo 1,7 miliard. To znamená, tyto částky zůstávají stejné. Víte, že eh, tam je horní limit, který eh, v podstatě je zvyšován každý rok. To má dopady také z hlediska nutnosti přizpůsobit finanční rámec do roku 2013 a samozřejmě i později. Teď je otázka, jak provést nebo jak udělat toto přizpůsobení, aniž bychom přesně definovali funkci. My jsme odsouhlasili, že eh, dřívější komise toto tak trochu posunula. Ale myslím si, že eh, není pozdě na to, abychom tyto eh, prvky zabudovali do postupů adaptace nebo přizpůsobení. A z tohoto důvodu mám sklon předložit takový návrh, abychom eh, toto vážně projednali paralelně k jednání eh, ohledně vnějších služeb, paralelně s jednáním ostatních výborů. Měli bychom zde paralelně jednat z hlediska výboru Jury, z hlediska výboru AFET a tak dále. A samozřejmě ta celková kapitola by měla být, eh, ta příslušná kapitola by měla být eh, přeskoumána eh, z hlediska prostředků evropského rozpočtu, včetně těch speciálních zadání, které jsou v kategorii 4, rozpočtových položek, které s tímto souvisí, návaznosti na kapitolu 5, to znamená z hlediska evropské vnější službě. Otázka, jak bude vlastně koncipována tato kapitola 5. My jsme kdysi hovořili o těchto právech. Říkali jsme, že ehm, velvyslanci by měli být projednány v rámci AFETu, také by se měla ta roční práce organizovat. Samozřejmě Jde tady otázka special envoys. Eh, je pravda, že toto je formulováno v podobě May, tedy eh, v eh, smlouvě. A tedy i toto musí být jasně ehm, precizováno. To znamená, jakým způsobem budou jmenovány, jak, je, jak budou vypadat tyto aktivity, jak se to bude vztahovat na konkrétní velvyslance. Toto vše musí paralelně být projednáno s tím, co je eh, připravováno eh, v jiných grémiích tohoto Evropského parlamentu. A dokud nebudeme mít dohodu, tak eh, tato kapitola, která samozřejmě souvisí také s finančními prostředky, tato kapitola musí zůstat otevřená. Je to tak svým způsobem jakási poslední zbraň, kterou můžeme použít, pokud to nebude fungovat. Proto bych se chtěl zeptat ještě jednou komise, zdá ve světle tohoto hm, celkového vyjasnění, které je nutné, zda by komise nebyla připravena ještě jednou promyslet, zda by nebylo nutné se zaměřit také na politický signál, který by vzešel z komise a neomezovat se pouze na technická přizpůsobení. Z hlediska rozpočtových dopadů, eh, eh, které souvisí eh, s Lizabonskou smlouvou. A zda by nebylo vhodné tedy přepracovat některé přístupy. A to v tom smyslu, aby bylo možné jednat politicky. To je ostatně to, co my bychom měli očekávat od komise. A pokud do konce eh, měsíce eh, to eh, se neuskuteční, měli bychom jednat my, měli bychom předložit pozměňovací návrhy, které by byly politicky relevantní a které by byly tedy takto podnětem k seriózní mm, diskuzi ohledně Lisabonské smlouvy na úrovni rady. Jinak eh, se to nepodaří, protože my víme, že <clears throat> jsme již vypracovali určité úvahy, také už v prosinci byly přijaty usnesení, hovořilo se o náročných reviews, o prodloužení do roku 2015 a 2016. Přesto všechno, že toto je docela zajímavé, Myslím si, že rada nebude mít zájem pustit se touto cestou. A členské státy samozřejmě se zajímají o víceletý finanční rámec, tak jak bude připraven ze strany Evropského parlamentu. Myslím si, že ta reakce bude ze strany českých států ještě horší. Oni se příliš nepoučili. Vzpomeňte si na Wolfganga Schüssela, který tehdy řekl, musíme eh, toto eh, v budoucnosti eh, dělat úplně jinak, musíme postupovat jinak. Ovšem, rada také nepředložila seriózní nabídku hovořilo se také o období až do roku 2020. Je pravda, že takový model by měl být projednán. Nechceme diskutovat o jediném modelu, ale můžeme předložit zajímavé alternativy, ale za velmi jasně e, stanovených podmínek. Pak je ta fáze, která nastane poté, jakmile dostaneme, jakmile tady bude e, seriózní nabídka ohledně víceletého finančního rámce. Mimo to musím říci, že ta základní myšlenka, eh, s kterou jsme souhlasili, která vlastně byla jakousi červenou nití již eh, v minulém období, to je ta myšlenka čtyřletého období, i to zůstává na programu. Po eh, Lisabonské review by mělo být eh, finanční plánování až do roku 2020, ale pokud bychom chtěli tedy postupovat seriózně, pak bychom museli s tím následným parlamentem diskutovat o dvou možných alternativách, řekli bychom. Za prvé, můžeme to osouhlasit pouze tehdy, pokud nový parlament po svém zvolení eh, bude mít e, možnost mít e, klauzuly přeskumu protože jinak by neměl žádný rozpočtový eh, manévrovací prostor. To znamená, že by musel mít mnohem výraznější tuto klauzuli, než my ji máme v současnosti. Nebo by bylo možné říci, že budeme mít období pětileté a bylo by to zakotveno do eh, interinstitucionální dohody. Tyto dvě možnosti musíme zohlednit, seriózně a diskutovat. Z tohoto důvodu, podle mého názoru, se musíme velkou silou zasadit o toto jednání. Myslím si, že mnoho výborů je ochotno jít eh, touto cestou a musíme se eh, soustředit na eh, review, musí to být vymezeno v rámci Lisabonu, ale O to musíme tedy se zasazovat důrazně a případně bychom měli vylepšit flexibilitu. Flexibilita byla již požadována. To znamená, že musí být k dispozici prostředky v případě jednotlivých akcí, takže musíme toto eh, urychlit a musíme tedy se eh, postavit za rychlejší jednání v rámci té tříleté lhůty přeskumu, protože jinak bude toto neúnosné, když se podíváme na ty částky, o které eh, se tady jedná. Takže to je to, co vám mohu říci dnes. Eh, a komise je žádána ještě jednou, aby promyslela, zda na pozadí těch skutečných eh, odhadů rozpočtových výdajů, zda by neměla tedy promyslet tyto dopady a Samozřejmě rozpočtový výbor také bude vést jednání. A jako poslední možnost by tady byla úvaha, kterou bychom mohli podniknout v souvislosti eh, zkušenosti z Galilea. Například v rámci rozpočtového výboru bychom mohli položit ústní otázky na plénu například v květnu a mohli bychom to propojit s krátkou eh, rezolucí, kde bychom upozornili na klíčové body, které jsou relevantní z hlediska eh, rozpočtové reviews podle Lisabonské smlouvy. Takže to je to, co jsem chtěl uvést na začátku této diskuze. Děkuji, <clears throat> pane zpravodaji. Ehm, položil řadu otázek a učinil konkrétní návrh. Ani Jensen o slovo. Uh, Děkuji, Děkuji Reimerovi za velmi dobrý pracovní dokument. Domnívám se, že v pořádku ve španělštině? Mám. Teď došlo k invazi ze strany Německa, zdá se. <laughs> v kabinách je zřejmě veselo. Takže ano, prosím. Ano, ještě jednou děkuji Reimerovi za velmi dobrý pracovní dokument. Myslím, že to, o to se budou muset postarat technici, protože máme španělštinu na německém kanálu. Merci. Um, from the liberals we za liberály můžeme říci, že plně souhlasíme s myšlenkou, že se nejedná o čistě technickou záležitost. Přeskum interinstitucionální dohody zahrnuje i některé technické prvky, protože část té dohody je nyní vtělena do smlouvy já myslím, že komise odvedla dobrou práci, ukázala, co je potřeba. Na druhou stranu musíme věnovat pozornost také číslům a dopadu Lisabonské smlouvy na tato čísla. Parlament k tomu vyzval při slyšení s panem Levandovským, dopisem, který jste zaslal panu Levandovskému, pane Lamasur, jasně říká, že komise by měla předložit návrh o střednědobém hodnocení, střednědobém přeskumu a to v co nejkratší době. Také, když se podíváme na čísla na straně 5 pracovního dokumentu, jasně vidíme, jak velká je ta marže, nebo je spíš jak malá pro následující roky. Blíží se to nule v některých kategoriích, což znamená, že komise nebude mít vůbec žádný svobodný manévrovací prostor při výkonu svých úkolů. Komise by tudíž eh, se měla připojit k parlamentu Jinak bude komise prostě zůstane osamocená a nebude, bude pak paralizovaná, nebude moci přijímat žádná nová rozhodnutí po dobu následujících několika let. Takže my se musíme zabývat touto otázkou. Zvlášť zajímavé to je, když se podíváme na okruh 2, kde se hovoří o zemědělské politice kdy vlastně je tady, eh, se tady snažíme vyždímat co nejvíc toho okruhu 2. A pak takové věci jako Galileo a podobně, to nebude, nebude potom možné eh, odsud brát ty prostředky, protože i tady, i tento okruh je eh, v podstatě na hranici možností. Takže my podporujeme strategii, která byla nastíněna v tomto dokumentu. Zmínili jste dvě možnosti. Jednak, že budeme moci jenom kývnout, jenom souhlasit s tím, když budeme eh, mít silnější eh, tu takzvanou revizní doložku, ale měli bych, nový parlament by měl mít možnost být součástí toho procesu přeskumu. Každý parlament se má vyjádřit k finanční perspektivě a my bychom měli zajistit, aby tohle byl také výsledek těch diskuzí. Zmínili jste otázku těch zahraničních služeb, Diskuze probíhají. Paní baronka Ashton je trošku, je, je, zdá se frustrovaná tím eh, uspořádáním eh, institučním v Evropě, ale určitě se hodně naučí o fungování eh, institučního uspořádání v nadcházejících měsících. A musíme jí pomoci najít nějaké dobré řešení a rozpočet je nepochybně součástí takového řečení. My nevoláme nutně po více penězích, více prostředcích, ale máme také čísla na straně 6, která zmiňují, jaká je ta marže podle smlouvy. Což by znamenalo, že bychom měli 41 miliard, o 41 miliard více v příštím roce a 46 v roce 2013. To je ve, v rámci finanční perspektivy. A my nežádáme o 41 nebo 46 miliard. My žádáme flexibilitu za prvé a přepracování stávajících programů, aby se vidělo, co funguje a co nefunguje, e, to za druhé. Chceme se zabývat prioritami, chceme zvážit možnost změn a chceme mít jasno v tom, jaká je flexibilita. Pan Barroso, tedy šéf komise, několikrát naznačil, že si přeje flexibilitu. Chce EIT, chce globální fond, A toto jsou eh, přesně situace, kdy vidíme, že to, co z toho vzniklo, nakonec není více flexibility, ale více byrokracie na roz, přerozdělování stejných prostředků. A pan Barroso se teď, myslím, poučil, že tento systém je příliš rigidní, nebo aspoň by se měl poučit. Takže Reimerův přístup se mi líbí, můžeme to podpořit. Není to čistě technická, nýbrž i politická záležitost. Merci, Anne. Děkuji, Anne. Anne eh, vnesla do naší diskuse eh, intelektuální novinku a sice byrokratickou flexibilitu. Eh, to je hm, zajímavý pojem. Takže Heider Gardia Saba. Sí, gracias, señor presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Sleduji, co tady říkali eh, oba kolegové ohledně tady těch návrhů, které nám jsou předloženy a je pravda, že se tady setkáváme se změnami a v mnoha případech nevíme, jaký budou mít dopad, ale vidíme, že potřebujeme více informací pro to, abychom mohli tedy mm, si tyto e, změny představit. Tyto nové dokumenty, které nám byly předloženy, Zatím vyřešili pouze problémy technické, to znamená, došlo k technickým úpravám, ale je pravda, že diskuse, kterou bychom teď měli vést, je především politická. A po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se setkáváme s řadou změn, které nám nyní dávají možnost eh, jak si projednat tady ve výboru politické změny, které eh, si přejeme, které můžeme akceptovat a e, na kterých se můžeme dohodnout. Je tu jeden pojem, který se hodně používá a to je flexibilita. To je dost zásadní, co se týče finančních perspektiv. E, jsou to finanční, je to finanční rámec pro období 2007 až 2013. O tom se jednalo někdy v roce 2004 nebo 2005. A krize nás naučila, že ze dne na den se najednou může všechno změnit. Evropský parlament a Evropská unie mohou mít nějaké priority, ale taky vidíme, že prostě nové priority vyvstanou a proto eh, ten pojem flexibility je velice důležitý a na tom bychom měli pracovat, to je zcela zásadní. Co se týče příštího finančního rámce, o kterém se bude jednat, zatím nevím kdy ani jak, protože e, teď se jedná o tom, jestli se nemá tento finanční rámec prodloužit, aby odpovídal určitému mandátu, že by se to zkrátilo ze sedmi na pět let. To by možná byl docela rozumný návrh. Kromě toho vidíme, že se všechno mění v tuto dobu a my se musíme přizpůsobovat rychle změnám a Dále pak otázka zmírnění byrokracie, spružnění byrokracie. Já nevím, jak vytvořit pružnou byrokracii, ale měli bychom hledat řešení, která nám umožní lépe a rychleji konat. Ale jedna věc mi není jasná. Co se týče e, přeskumu Mm, programů, které máme v rámci těchto, tohoto rozpočtu, tak je třeba se podívat, zda ty rozpočty fungují. Jestliže nefungují, dá se to rovnou zrušit. Eh, já si myslím, že to by byla chyba samozřejmě. Dají se programy zrušit, ale Eh, možná by to nebylo vhodné řešení. Jestliže ovšem nějaké programy vznikly, protože představovaly prioritu pro parlament, tak bychom nejprve měli zjistit, proč nefungují. V některých případech můžeme uznat třeba, že jsme se spletli, ale nedomnívám se, že financování v budoucnu vzejde z těchto zrušených programů. Takže Priority, které jsme měli v roce 2003, jsou samozřejmě platné, ale s určitými úpravami. Nicméně tyto úpravy neposlouží k tomu, aby vygenerovaly ty peníze, které každým dnem jaksi potřebujeme pro financování nových priorit. Pan Bege nás požádal o pomoc a já myslím, že jsme všichni připraveni mu pomoci, protože až na pár niancí všechny politické kluby se mohou shodnout eh, tady v tomto směru. My nyní eh, tady vedeme klíčovou diskuzi a měli bychom využít této příležitosti pro nastartování významných změn. Jednání budou náročná jistě, ale nesmíme zmeškat tuto příležitost. A chtěla bych eh, vám oznámit, že jsme připraveni na tom pracovat. Děkuji, Haidar Guranfert. Jen pár doplňujících připomínek k tomu, co bylo řečeno. Včera jsem si přečetl závěry rady k těm rozpočtovým hlavním směrům a ty jsou jasné. Říká se tam, že jednak celý postup schvalování meziinstituční dohody a MFF k Lisabonské smlouvě, že to je čistě technická záležitost. To za prvé. Za druhé říkají, že pro rozpočet na rok 2011 bychom měli zůstat striktně v rámci limitů stanovených v rámci 2007 až 2013. A dostatečná marže by měla zůstat u všech stropů, u jednotlivých okruhů a podokruhů. A pokračuje to dál realokace by měla být ústředním prvkem rozpočtového postupu. Je jasné, že budeme svádět velký boj. Měli bychom respektovat jejich postoj. Oni mají problém, problém s národními rozpočty a ekonomickou krizi a podobně. Jistě chápeme problém a musíme se také vcítit do jejich situace, ale to nemůže být politika Evropského parlamentu, čili opravdu se budeme muset připravit na vážné diskuze. U každé zprávy, u každého stanoviska začíná být zřejmější každým dnem, že se musí něco udělat. Jen dnes máme tři zprávy od kategorii 1A, což vyvolává problémy, Kosmidu zpráva, GMS, GMES a nové finanční orgány. To všechno bude představovat dodatečná rozpočtová omezení. Já si totiž myslím, že my musíme využít čas k tomu, abychom sformovali vlastní strategii, vlastní přístup. Naprosto souhlasím s Reimerem. Nemůžeme eh, než vynakládat tlak na komisi, aby předkládal návrhy a tak dále, ale také musíme formovat vlastní politiku, vlastní priority a tlačit za prvé na komisi, ale také začít diskutovat o tom, jak se postavit k postoji rady. Děkuji, prosím, pan Portaš. Um Já bych se rád eh, soustředil na strategickou otázku po vystoupení eh, kolegy Böge. Eh, moje eh, obava je následující. Nejsou tady dvě možné cesty? My bychom měli trvat na cestě, kterou zatím komise a rada nechtějí, to znamená prodloužení stávajícího finančního rámce. Moje mm, obava nebo pochybnost je následující. Pokud bychom měli nový finanční rámec pro léta 2013 až 2020 a teprve v roce nebo po roce 2020 bychom eh, přijali úpravy na základě Eh, jako v tom daném volebním období, tak nevím, jaké rozumné politické podmínky by nám umožnily projednávat eh, finanční rámec pro léta 2014 až 2020 a současně, které budou jiné než podmínky do roku 2013. Především co se týče otázky vlastních zdrojů. Já jsem přesvědčený, že potud pokud evropský rozpočet eh, byl financovaný především členskými státy, nebo bude financovaný členskými státy, tak vždy se bude jednat o sčítání záporu. Eh, to znamená, každý stát se bude snažit platit co nejméně a získat co nejvíce. Ale eh, Hmm, při prodloužení finančního rámce si myslím, že potom budeme moci připravit, to budou mít finanční rámec, který naváže kontinuálně na ten stávající rámec. A já vlastně nevím, jestli je to dobré řešení nových výzev, eh, kterým musíme čelit a, a, a nových strategií. ale myslím si, že eh, eh, jeden závěr by mohl být zásadní, co se týče výboru pro otázky krize. Eh, je potřeba klást, podpořit strategii do roku 2020 čtyřmi nebo pěti projekty nebo spíš programy, které by představovaly jakési jádro všech akcí a vyžadovaly evropské financování. A já nevím, jestli důvody, kvůli nimž Rada a komise nechtějí prodloužit stávající finanční rámec, nejsou ve skutečnosti totožné s těmi důvody, které vedou, které vlastně způsobily, že komise a rada nevají dobré nabídky pro období od roku 2014. Prostě nejde usmažit omeletu a nerozbít přitom vejce. Eh, ano, říká předseda. A jak je omeleta? usmažená, taky ji můžeme eh, ne, nedokázat strávit, ale není možné ta vajíčka znovu vytvořit. Tak pan Vogan? Uh, Děkuji. V krátkém čase, po který jsem na tomto výboru, uh, na mě zapůsobila míra fundovanosti, kterou tady, tady máme, a to jsme viděli i v prezentaci uh, pana Remeho dnes dopoledne. A ještě, ještě přitom se tady roznáší to kafe, ale je jasné, že spoustu věcí probíhá v současné době zároveň. Nemáme jenom Lisabonskou smlouvu. Probíhají i jiné věci v rámci strategie 2020 v listopadu letošního roku, pátá, pátá zpráva o soudržnosti, celá řada dalších aktivit. A velkou otázkou je, jaký bude ten přeskum. A je několik možností. První, je, že stávající finanční perspektiva se jenom mírně upraví a počkáme na další perspektivu do roku potom 2020, aby se to více zlepšilo a nebo něco, něco pokusíme udělat teď v rámci toho střednědobého, eh, střednědobého přeskumu. O to bychom měli usilovat, podívat se na stropy, ne, nemyslím, že bychom měli měnit všechny eh, stropy, ale měli bychom si stanovit priority musíme identifikovat ty klíčové okruhy a musíme se chopit i jiných příležitostí, abychom probrali globalizační fond, abychom z toho udělali něco stálejšího, permanentnějšího paketu, ten nástroj flexibility, máme jenom 200 milionů eur, musíme mít větší prostředky, musíme to rozšířit. Hovořili jsme o významu flexibility a toto je příklad kde flexibilita rozpočtu může být zvýšena. Ale, jak řekl Gordon, členské státy budou proti, členské státy nehodlají zvyšovat rozpočet, takže máme těžká rozhodnutí. Musíme argumentovat, musíme mít diskuzi, abychom se rozhodli, jaké jsou naše priority, co chceme a, což je také důležité, co je dosažitelné. To všechno nás čeká předtím, než přistoupíme ke střednědobému hodnocení. Děkuji a nyní pan van der Stoep. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Já mám otázky spíš technického charakteru, co se týče návrhu nařízení. Já nevím, jestli mi dokáže odpovědět zpravodaj nebo komise a nevím, jestli je to zrovna relevantní, ale v článku 8 odstavec 3 vidím cosi, kdy je řečeno, že v rámci rozpočtové procedury Rada spolu s Evropským parlamentem přijímá rozhodnutí. A já nevím, jestli to představuje kvalifikovanou většinu, a vím, že v květnu 2008 soudní dvůr ve věci C10306 eh, řekl, že takovýto typ konstrukce je možný. Tak nevím, jak to probíhá nyní, jak to souvisí s tímto rozsudkem soudního dvora a s touto konstrukcí. Může mi někdo na to odpovědět? Děkuji. Paní Herzog. Pane předsedo, velmi stručně. Děkuji za udělení slova. Já jsem zpravodajka ohledně stanoviska eh, ITRE a chtěla bych se zmínit o, o nízkouhlíkových infrastrukturách a dále Eh, bych chtěla říci, že v ITRE existuje konsensus, takže ITRE bude vyvíjet tlak na rozpočtový výbor. A to platí pro všechny politické skupiny, takže musíme eh, skutečně anticipovat tuto diskuzi s ostatními výbory. Děkuji. Paní Gresle má slovo. Děkuji. Já bych chtěla navázat na připomínku zpravodaje a sice ohledně legislativního přeskumu. Chtěla bych požádat o to, abychom zachovali stabilitu i v legislativních programech. To znamená, abychom měnili věci, které znamenají zjednodušení a úlevu, ale abychom nevyužívali této příležitosti pro to, abychom zkomplikovali eh, situaci. Chtěla bych, aby v příštím finančním období jsme postupovali tímto způsobem. Eh, měli jsme eh, v minulém období 35 změn. Já bych chtěla eh, se vyjádřit ve prospěch těch změn, které skutečně budou představovat úlevu a zjednodušení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo komisi. Vítám pana generálního ředitele. Pak uzavře diskuzi Reimer Mám dvě, tři připomínky. Vidíme, že máme co dočinění s nebývalou situací, která je velmi obtížná. Na jedné straně, jak to připomněl Geran Ferm, je zřejmé, že naše členské státy jsou ve velmi znepokojivé rozpočtové situaci. I v rámci eurozóny některé z členských eh, států eurozóny potřebují pomoc svých partnerů nebo e, ze strany mezinárodního společenství. A komunitární rozpočet je financován převážně z rozpočtu členských států. Na druhé straně Lisabonská smlouva e, vstoupila v platnost. Vycházejí z ní e, politické a právní práva, která máme a jsou to práva také ostatních evropských institucí, které umožňují Evropské unii, aby byla efektivnější v oblastech, kde Evropská unie má vůči postavení, protože jsme efektivnější, pokud jsme sjednoceni v rámci 27 států. Vidíme, že pokud nevyužijeme, když říkám my, tak mám na mysli všechny instituce, pokud nevyužijeme příležitosti prvního roku po eh, vstupu Lizabonské smlouvy v platnost, abychom využili těchto administrativních, právních a také finančních prostředků, které by umožnily zafinancovat nové politiky, pak k tomu nedojde po celé roky. No, na jedné straně nikdy nebylo tolik finančních prostředků k dispozici, na druhé straně nikdy neexistovalo tolik očekávání a tolik politických příležitostí, aby se něco realizovalo. Já se obávám jedné věci. Obávám se, že v rámci našich jednotlivých institucí vytvoříme postupy, které mm, skutečně výrazným způsobem poukáží na tyto rozpory mezi sny, ambicemi a realitami v oblasti rozpočtu, které musíme zohlednit, pokud chceme zafinancovat tyto ambice. Veškerá strategie Europe 2020 vyústí zcela zřejmě v návrhy komise. Eh, paní Herzog nám řekla, že skutečně se bude vyvíjet tlak eh, na zpravodaje. Ale Edit nebude jediná, která bude vyvíjet tento tlak. Těch 20 výborů eh, bude také vyvíjet tlak. A to vše vyústí v několik rezolucí, které přijme Evropský parlament kde se vyjádří přání využít veškerého potenciálu Lisabonské smlouvy. A vedle toho máme rozpočtová omezení. Zde musíme pokračovat jako obvykle, business as usual, Víte, že od roku 2006 se nic nezměnilo, tedy od doby, kdy, přišlo, tedy, kdy došlo k této dohodě ohledně víceletého finančního plánu. Tehdy neexistovala Lizabonská smlouva, nebyla krize, problémy, o kterých se hovořilo v Kodani, eh, také tehdy nebyly eh, tak zohledňovány. A takže eh, jsme se drželi velmi rigorózně těchto finančních výhledů a byla zde snaha tedy získat co největší možné marže ale samozřejmě tyto marže se nebudou měřit eh, na, na skutečně eh, ve velkých řádových veličinách, ale v, v menších rozměrech. Co je tady eh, obávání hodné? Budeme muset rozhodnout velice rychle, protože uvidíme při hlasování, které proběhne za chvíli, že z hlediska financování GMES kde tady máme mezi námi zpravodaje, tak eh, u tohoto financování zjišťujeme, že tento projekt, který je velice důležitý pro Evropu, nemůže být zafinancován v rámci současných finančních výhledů. A tento druh problému eh, se bude objevovat. Zde se s tím setkáváme poprvé. V budoucnosti budeme mít vlastně pokaždé tyto problémy. Za chvíli Helga bude hovořit o Kosloduj, a o tedy bezpečnostních opatřeních této e, atomové elektrárny. Tady opět nemůžeme to zafinancovat v rámci současných finančních e, výhledů. Našli jsme kompromis s radou a s komisí z hlediska zafinancování první tranže během roku 2010, ale pro ty následující roky ten problém je aktuální. Pane generální řediteli, chcete okomentovat tuto záležitost nebo něco upřesnit? Merci beaucoup, eh, président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tato diskuze je podstatná a velmi politická, jak jste uvedl. A tak, jak jste správně zdůraznil, jsme konfrontováni dnes s touto potíží jakéhosi interface mezi tedy politickými ambicemi a rozpočtovými prostředky. A také z hlediska dopadů krize na rozpočtové možnosti v rámci Evropské unie. Komise, která si je dokonale vědoma těch bodů, které zde zazněly, si přeje zároveň jednat eh, s maximální rozlišovací schopností, pokud mohu použít tento výraz. Chtěl bych zdůraznit, že veškeré akce navržené komisí musí být e, zafinancovány. Všechny návrhy, které máte na stole, jsou financovány v rámci existujícího rozpočtového rámce. Také bych chtěl říci, že, tak jak to připomněli někteří eh, řečníci, komise během posledních let využila veškerou možnou flexibilitu, která existuje v rámci rozpočtového rámce. Proto, aby zafinancovala Galileo, Food Facility, aby zafinancovala eh, program na oživení. Částky, které byly převedeny z okruhu 2 do okruhu 1 dosahují 8,3 nebo 4 miliard euro. To není opomenutelná částka. Chtěl bych zdůraznit, že flexibilita, která existuje v rozpočtovém rámci, na to, aby bylo možné se přizpůsobit výzvám různých časových úseků. Tato flexibilita byla využita eh, ve veškerých eh, možných eh, rozměrech. Teď bych se vrátil k dnešnímu problému. Máte před sebou návrh na řízení komise na provádění Lizabonské smlouvy. My jsme přizpůsobili určitý technický postup pro to, aby to bylo možné, protože jaksi Eh, zákonné eh, dopady Lisabonské smlouvy jsou eh, správně identifikovány a je možné je ošetřit tak, abychom měli rychle k dispozici právní rámec, který by nám umožnil provádět rozpočtové řízení podle lisabonských norem. 28. dubna budete mít zprávu komise ohledně fungování finančního rámce. Diskutovali jsme o tom při posledním zasedání výboru. Vy jste mě kladli otázky na toto téma. Já jsem tehdy odpověděl, že ještě nejsem schopen eh, vám sdělit eh, obsah návrhu komise. Stále ještě nejsem schopen vám to říci, protože kolegium je jako jediné způsobilé, aby přijalo rozhodnutí z hlediska těchto směrů. A věřte mi, že pokud okolnosti to budou vyžadovat, komise samozřejmě sformuje vhodné návrhy. Teď je ovšem otázka, v jakém okamžiku sformulovat tyto návrhy. Máme sformulovat návrhy jen tak trochu do větru, nebo máme připravit návrhy, které budou mít přesně definované směry, kde budou přesně definovány politiky, které se musí zafinancovat. Já se domnívám, že proto, aby diskuze probíhaly řádně, je nutné jak sformulovat ty eh, věcné návrhy a také návrhy na financování. Je obtížné navrhnout eh, navýšení stropů nebo stropů, které souvisí s některými nástroji, pokud zatím není eh, identifikována určitá konkrétní výzva, která se musí zafinancovat na základě navržených opatření. Takže zpráva o fungování bude k dispozici stejně jako návrh rozpočtu na rok 2011 a to 28. dubna. Ještě bych se zmínil o otázce prodloužení finančních výhledů. naprosto respektuji eh, úvahu, která některé členy parlamentu vedla eh, k předložení tohoto návrhu. Nicméně bych vás chtěl upozornit na dvě věci. Jakékoliv prodloužení, pokud přistoupíme na tento scénář, eh, připomínám, že to není scénář komise, Jakékoliv prodloužení finančních výhledů sebou nese nové vypracování základních nařízení, která provázejí provádění eh, programů. Jinak řečeno, bude nutné znovu projednat komunitární legislativu eh, v této oblasti. To je obtížný úkol, složitý a nejsem si jist, že to bude efektivní, pokud budeme znovu zpracovávat tuto legislativu v tak velice krátkém období. Za druhé, bych vás chtěl upozornit na skutečnost, že to není jednoduchá záležitost o dva roky prodloužit finanční výhledy. To sebou ponese, ať už to chceme nebo nikoliv, zásadní diskuzi o alokaci zdrojů. Jinak řečeno, ať diskutujeme o dvou nebo o, sedme, o sedmi letech, řekl bych, věcně je ta diskuze stejná. A na úrovni komise se tak trochu děsíme situace, které bychom se ocitli, kdybychom znovu jednali o prodloužení o dva roky a na závěr této diskuze by měly vstoupit eh, v platnost nové finanční výhledy na pět nebo sedm let. Jinak řečeno, to by vedlo parlament a naše eh, orgány k diskuzi během čtyř let o finančních eh, perspektivách. Tedy dva roky jednání o prodloužení o dva roky finančních výhledů, pak dva roky téměř vyjednávání ohledně nového finančního rámce. Nejsem si jist, nebo nejsme si jisti v komisi, že toto by byl nejlepší způsob, jak využít našeho času a jak posílit efektivitu fungování komunitárních institucí. A poslední bod, pane předsedo. Ten se týká otázky ohledně revize finančního rámce, to znamená článek 8 odstavec 3. Tak, jak je uvedeno v návrhu nařízení, tato adaptace proběhne v rámci rozpočtového řízení, to znamená v rámci rozhodnutí kvalifikovanou většinou. Chtěl bych připomenout, že v rámci interinstitucionální dohody, tak jak ji známe tato rozhodnutí jsou také přijímána kvalifikovanou většinou. Takže my zde nenavrhujeme konkrétní změny z hlediska způsobu, jakým by měla eh, proběhnout tato změna. Za komisi se domníváme, že se jedná o důležité ustanovení, které přispívá k flexibilitě finančního rámce eh, v jeho současné podobě. Samozřejmě jakýkoliv problém v tomto ohledu povede také k nutnosti řešit flexibilitu, řešit schopnost adaptovat se na události, tak jak jsme je zažili v posledních letech. To je vše, co jsem chtěl vyjádřit, pane předsedo, v reakci na jednotlivé body, které tady zazněly. Děkuji mnohokrát. Merci, monsieur le directeur. Děkuji, pane generální řediteli. Ještě tři eh, osoby se hlásí o slovo, ale tím uzavírám seznam přihlášených, tedy nejprve Juta Doradferm a pan Godbanis. Juta, prosím. Děkuji mnohokrát. Já jsem do toho nechtěla vůbec vstoupit, ale když tady nyní hovořil generální ředitel, který samozřejmě nemůže eh, jaksi přistoupit na naši politickou diskusi, ale vzhledem k tomu, že on opět řekl, že eh, jsme konfrontováni s tím, že máme finanční a ekonomickou krizi a tudíž, co se týče našeho rozpočtu, je tak eh, omezen, k tomu musím říci, že rámec pro náš současný rozpočet byl uzavřen roku 2006. A to jsme byli ještě velmi vzdálení myšlence, že dojde k finanční a ekonomické krizi. A proto prosím všechny, eh, tedy kolegy, eh, ale i členy výboru, aby a i komise, aby se stále nevymlouvali, že evropská politika nemůže být financována vzhledem k tomu, že zde máme tuto, komi- eh, tuto krizi. Máme k dispozici finanční výhledy. A ve své době náš tým se dohodl s radou na klauzuli přeskumu, tedy na přeskumné, dolo, přeskumné doložce. Z naší strany víme, že tato doložka byla vnímána tak, že pokud tady bude tato eh, tento přeskum, tak nebude vycházet ze základu nula, to znamená vše zůstane v nezměněné podobě, ale již tehdy už na základě toho pojmu review jsme měli na mysli revision. Již tehdy. A měli jsme tehdy naději, že komise a rada v průběhu doby eh, jak si zmoudří z hlediska tohoto jednání. U nás to nastalo a já doufám, že jednoho dne také se dočkáme zodpovědné reakce ze strany rady a eh, pokud možno i ze strany eh, komise. Teď máme určitou situaci v roce 2010, začala roku 2008, ale neměli bychom se na to vymlouvat, protože rámec, v kterém pracujeme, je už starý, tedy byl dohodnut dříve. Děkuji, Juto. Jenom krátká úvaha. Na základě toho, co řekl pan Žuážan. Nerozumím tomu. Jestli bychom měli se vážně zabývat prodloužením, pak musíme vzít potaz všechny následky. Čemu ale nerozumím, proč by prodloužení o dva roky a další finanční rámec měly být dvě samostatná vyjednávání? Proč bychom nemohli jednat třeba dva plus pět let zároveň? Není to komplikovanější, než jednat, vyjednávat o sedmi letech? Ano, jistě, trochu víc papíru by s tím bylo spojeno, ale záměrem by pak bylo vést jedno vyjednávání o prodloužení a dalším období. 2 plus 5 místo 7. Není to o moc komplikovanější než, tak, než toto. Ano, eh, pan Godbanis. Thank you very much. Děkuji. Velmi stručně a konkrétní dotaz na generálního tajemníka. V dokumentu je návrh na nařízení o víceletém finančním rámci. V pátém odstavci, který je poměrně nový, jenom opravuji, politika soudržnosti není to jenom technické. Možná bychom mohli později dostat další informace, protože to, co se tu navrhuje, je, že v důsledku rozdílu HDP, eh, když byla tato perspektiva vytvářena na, do roku 2013, tak došlo k drastickým změnám v eh, členských, změnách, v členských zemích oproti předpokladům. A když HDP kolísá o více než 5% eh, oběma směry, čili minus 5 plus 5, tak v rámci politiky soudržnosti komise se má zabývat a opravit tu celou částku z fondů soudržnosti pro členské státy na základě těchto změn HDP. A může to fungovat eh, oběma směry. Limit jsou 3 miliardy. Pokud dojde k těmto opravám, tak to úplně může měnit celou, celou otázku, celou situaci. Možná, že to je nový, je to úplně nový návrh, nebylo to v předchozím MMF. Rád bych na to dostal odpověď, i když ne dnes, tak třeba někdy příště. Děkuji. Reimer, eh, eh, jaký závěr vyvodíš z této dlouhé roz... debaty? Srdečně děkuji za tuto intenzivní diskuzi a také za velice zajímavé eh, připomínky. Například eh, začnu tím, co řekl Geran na závěr. Myslím si, že to je eh, dobrá reakce na ty obavy komise z hlediska zdvojování práce a krátké intervaly. To je to, co jsme měli minule, když se jednalo o, měli jsme 50 až 60 programů na základě spolurozhodování a e, týkalo se také přeshraničních e, směrů. A nyní je tady úvaha ohledně prodloužení, také v souvislosti s přeskumem. Kladli jsme si otázku, co uděláme v případě víceletého finančního rámce do roku 2020. A v rámci této obce bych řekl, že je to velmi zajímavé téma i ve smyslu e, nabídky tří možností radě. To znamená, měli bychom pokračovat v tom, co jsme si politicky stanovili. A v rámci těchto jednotlivých stupňů bychom mohli v klidu diskutovat a komise by jednou také eh, měla eh, myslet trochu neobvyklým způsobem a ne stále vycházet z té platformy, kterou jsme obvykle uplatňovali. K tomu všem patří také následující otázka. Právě v souvislosti s tím, co řekl Geran z hlediska eh, eh, rozpoč, eh, rozpočtové položky 2011. Samozřejmě, že tady komise musí předložit tedy návrhy pro víceletý finanční rámec, ať už je to ten první model nebo do roku 2020. Tady se můžeme ocitnout v obtížné situaci z hlediska odsouhlasení toho rámce 2020, pokud nebudeme mít postačující flexibilitu. Eh, kterou tady eh, žádali kolegové výraznějším způsobem než do posud. A eh, pak budeme mít finanční rámec který do roku 2020, který bude v zabetonované struktuře a budou zde potíže z hlediska nezbytných změn, které souvisejí s globalizací ve světě. Takže zde bych chtěl rád poukázat na to, že pokud nabídka komise ohledně víceletého finančního Eh, rámce a nabídka rady z hlediska víceletého eh, finančního rámce eh, nebudou postačující, tak je možné si také představit, že řekneme v ten okamžik ne. To znamená, neposkytneme souhlas s těmito nabídkami a můžeme to tak rozhodnout na plénu. A to znamená, že potom se bude opakovat kolo jednání do té doby, než se nabídka zlepší a například eh, můžeme dospět pětiletému, víceletému plánu. Vše si můžeme představit, pokud tedy využije parlament Lisabonské smlouvy. Prostě jednoduše řekneme ne. A možná, že eh, se pochopí, že skutečně nyní je nutné zohlednit legislativní souhlas Evropského parlamentu, proto je lepší s námi prohovořit tuto otázku předtím, než poté my se máme o co opřít. E, je tady Lizabonská smlouva, která specifikuje, co se udělá, pokud řekneme ne víceletému finančnímu rámci. Je to velmi jednoduché. A proto bychom se neměli podrobovat tlaku ani z hlediska finančního víceletého rámce, ani z hlediska současných e, návrhů komise ohledně technického přizpůsobení Lizabonské smlouvě z hlediska smlouvy o fungování Evropské unie, víte, že tady jsou mezi námi někteří, kteří se účastnili vyjednávání a tehdy se nejednalo pouze o technické adaptace. Mám vám znovu přečíst, co je v článku 3? To znamená, že je nutné odpovídajícím způsobem zajistit přizpůsobení rozpočtu. Já si myslím, že signál z toto znění je jasný. A teď se vracím k tomu, co řekli kolegové. Hovořili o rozpočtové neutralitě to je samozřejmě pohádka. Pokud se nepostavíme a nebudeme požadovat eh, ty prvky přeskumu v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, tak další roky budeme mít ještě větší potíže z hlediska přeskumu, z hlediska neúnosného šoupání těmi politickými prioritami. Přesto bych chtěl nyní říci, že v tom celkovém propočtu celkové kalkulaci rozpočtu je možné, že eh, Evropská vnější služba bude financována neutrálně. Chtěl bych požádat komisi a sekretariát, aby dělali soupis veškerých čísel ohledně eh, těch eh, evropských vnějších služeb ve vztahu členským státům. Bylo by dobré spodělat například na Německo. Máme 2200 máme 4700 eh, velvyslanců v celém světě, plus 5000 eh, dalších zaměstnanců, to jsou kuchaři, řidiči a tak dále, plus 1200 delegovaných lidí z různých ministerstev, kteří eh, jaksi jsou začleněni do této vnější služby. Takže 13 000. Rád bych se dověděl, jaká čísla budou mít další členské státy, například Británie nebo Francie, ty budou mít trošku více určitě, Španělsko a Itálie budou mít asi tyto podobné eh, čísla, takže to jsou velké položky. Kdyby to měl být skutečně efektivní podnik, to znamená, kde by měla být souhra EU a členských států, měli bychom se vyhnout duplicitě práce. A to je součástí této práce, vyhnout se této duplicitě. A v takovém případě bychom se museli obrátit na vlády a na národní parlamenty a říct jim, jakým způsobem by měli přistupovat k těmto evropským vnějším službám z hlediska personálního obsazení. To je naše zadání jako e, rozpočtový výbor. Když se na to podíváme konkrétně, tak vidíme, že tady skutečně budou obrovská čísla, která e, se objeví na národních úrovních. A když se podíváme na čísla, která v současnosti odpovídají evropským Eh, vnějším službám, tak eh, jsou nižší. To by, měl řeš, to by měla řešit rada, to by, k tomu by se měl vyjádřit ministři financí, kteří chtějí zajistit rozpočtovou neutralitu. Prosím vás, abyste tuto diskuzi přenesli již do eh, vlastních zemí a my tuto diskuzi povedeme také veřejně, až si budeme jisti, o jaká čísla se jedná z hlediska této dimenze. Ostatně juta to není jenom téma vnějších služeb. Ehm, podívejme se na agenturu EFSA. A například i v Německu ehm, máme určité reakce, z kterých bylo jasné, že pouze například v potravinách a z hlediska ohrožení a bezpečnosti potravin máme dva instituty, které tady existují na německé úrovni, takže i to jsou témata, o kterých bychom měli hovořit. Musíme vycházet z toho, že tady máme určité rozhodnutí z hlediska rady a dalších institucí, ale nikdo si neuvědomuje, že tady už jsou vlastní struktury, které existují v těch jednotlivých členských státech a nikdo to nějakým způsobem nepřenáší do eh, rozpočtu. Myslím si, že to je zajímavá myšlenka a i to bychom měli zohlednit právě z hlediska možnosti posílit naše argumenty. Ostatně co se týče této otázky, jsme poctivější než rada. Včera na konferenci v Bruselu jsem si našel, co Evropská rada mm, přijímala jako rozhodnutí výzkum 3%. My to máme na úrovni 1,9%. Takže tady eh, je ještě potřeba eh, privátního nebo státního financování z hlediska eh, členských států. I to má samozřejmě rozpočtové eh, důsledky, dochází k převrstování těchto prostředků. A nebo například rozvojová politika 0,7%. Myslím si, že v Evropě jsme tak akorát v průměru, ve prostřed. Naše země je trošku lepší, mám 0,4. To znamená, tady schází přes 30 eh, miliard Nezávisle na této otázce je nutné stanovit správné priority. To souvisí samozřejmě také s těmi potravinami, o kterých jsem hovořil. To znamená, je tady mnoho důvodů pro to, aby došlo k novému posouzení prostředku. Několikrát zde zazněla revize, průběžná revize, přeskum. Samozřejmě musíme udělat ten další krok. Toto posouzení by mělo pokročit, ale je pravdou, že eh, toto posouzení nastupuje poněkud později než naše eh, jednání a posuzování dopadů Lizabonské smlouvy. Přesto to musíme učinit právě v souvislosti s tím, co uvedla paní Gressle. Tady máme určité napětí. My potřebujeme rozšíření politických priorit. Já jsem například o dvou hovořil a to se musí odrážet v rozpočtu. Zároveň však máme problém, že v určitých eh, oblastech politik, které jsou žádoucí, eh, účetní eh, dvůr zatím z různých důvodů například řekl, že jsou tady nesrovnalosti, například postupy, procedury, řízení nebo některá procentuální sazby musí být zohledněny. Než přistoupíme na budoucí finanční rámec a než vypracujeme strukturu těchto víceletých finančních eh, eh, výhledů, víme, že například výzkum na tom je velice špatně. Očekávám ze strany komise, ale také ze strany expertů, že budou pracovat na těchto věcech, že nebudou komplikovat tyto záležitosti, ale konečně eh, budou se skutečně zabývat přátelským aspektem tohoto řízení v souvislosti eh, se smlouvou o fungování Evropské unie. Samozřejmě, že konstatujeme, že zatím eh, byly zanedbávány aspekty přátelského aspektu nebo pohledu spotřebitelů. To znamená, musíme vynutit veřejnou diskuzi, která by se týkala chybovosti, eh, která by eh, se zabývala podvody. Takže to je nutné vyřešit tak, abychom byli schopni prosadit politické priority a také je prezentovat na veřejnosti. A tady eh, by mělo docházet k jakési hospodářské soutěži mezi programy, tak aby z toho eh, vzešla skutečná přidaná hodnota Evropské unie, eh, také v návaznosti na relevantní části Lizabonské smlouvy. Takže souhlasím s tím, co zde bylo řečeno ohledně této průběžné revize, průběžného přeskumu. Měli bychom využít této páky a měli bychom tedy eh, politicky a rozpočtově posoudit situaci z hlediska Lizabonské smlouvy, tedy v rámci těch návrhů, které eh, bychom teď měli prodiskutovávat. Myslím si, že tím jsem se vyjádřil i k tomu, co řekl kolega Ferm a Portaž k otázce eh, hlasování, odsouhlasení. Já bych chtěl říci, že pokud nebudou uspokojivé tyto nabídky, jako parlament můžeme říci ne nemusíme ustupovat tlaku vlád a i z hlediska budoucího jednání ke smlouvě eh, k evropským eh, vnějším službám můžeme takto postupovat. Ostatně máme tady také eh, opatření ohledně toho přechodného období. Máme tedy čas až do začátku projednávání rozpočtu, to znamená do podzima takže nic nehoří. Rozhodující je, jaký bude výstup, jaký bude výsledek. Samozřejmě, pokud budou nabídky v pořádku, tak to může jít rychle. Pokud několiv, tak se to bude muset projednávat znova. A jde o to, abychom zastil, za, zajistili skutečný politický rozpočtový přeskum. Ještě krátce bych se vyjádřil k tomu, co zde uvedl generální ředitel. Ohledně ekonomické krize. Juta na to zareagovala. Já vždy říkám, že předtím, než budeme hovořit o rozpočtu 2020, tak better regulation má prioritu, o tom musíme hovořit. Tady je ta, to správné pořadí. Hovoříme o vývoji rozpočtové politiky, ale musíme nejdřív hovořit o cílech a pak teprve o dimenzích eh, rozpočtu. A vždy se musí najít určitá cesta, aby politické cíle se dostaly do souladu eh, s našimi rozpočtovými opatřeními. Pane generální řediteli, ale komise musí teď rozhodnout, co chce. Vy jste hovořil o návrzích s ohledem na, Lizabonu, na Lizabon, na Lizabonskou smlouvu. Místo tohoto non-paper z listopadu, který byl vyprodukován komisí, Komise měla využít letní přestávky lépe, než produkovat tento non-paper. A měla se zabývat tím, co bude aktuální, a sice provádění Lizabonu. To znamená, měla se zabývat eh, prováděním Lizabonské smlouvy. Pokud to teď není možné, tak eh, to znamená, že komise nesplnila eh, svůj úkol. A komise jako instituce, kolegium komisařů musí teď rozhodnout, co chce. Chceme i dále tedy eh, naslouchat tomu, co říká rada, anebo chce komise využít možností Lisabonské smlouvy a chce se postavit jako strážkyně smlouvy na stranu parlamentu ta otázka teď takto existuje, je takto položena. A z tohoto důvodu se domnívám, pane předsedo, že je zde otázka, zda by nebylo eh, vhodné, aby i předseda komise vstoupil do této diskuze tak, jak to bylo v případě non-paperu a toho příslušného posouzení. Bylo by dobré požádat komisi, aby znovu promyslela svoje stanoviska a aby je jednoduše zlepšila. Já bych navrhl, aby v příštím kroku, na příštím zasedání, jsme se znovu zabývali touto otázkou. To znamená, zda by bylo vhodné mít ústní otázku s krátkou rezolucí ohledně této problematiky Lizabonské smlouvy a předložit toto usnesení na plenárce a na tomto základě pak eh, vést příslušná jednání ohledně těchto návrhů. Podle mého názoru to by byl další dobrý postup v budoucnosti. Děkuji. Merci, Děkuji. Mm, pane zpravodaji, myslím si, že tato diskuse byla nutná a každý posoudí její kvalitu. Já z toho vyvozuji dva politické závěry. Za prvé, jako vždy u rozpočtových otázek, ať už se jedná o e, roční rozpočet nebo víceletý rámec, naším mm, jaksi zájmem je spolupracovat s komisí. Čili musíme přijímat takové iniciativy, abychom se pokusili maximálně ovlivnit komisi a současně pochopili její stanovisko. Takže já vám děkuji, pane generální řediteli, že jste přišel mezi nás. Já jsem kontaktoval pana komisaře aby eh, se eh, zúčastnil některého z našich příštích zasedání a aby eh, na té jeho úrovni, na té politické úrovni tedy o tom pohovořil, protože kromě těch závažných technických problémů je třeba učinit určitá politická rozhodnutí, která budou podmiňovat všechno ostatní. Také jsme se dozvěděli od pana generálního ředitele, že 28. dubna komise eh, jak si přijme své rozhodnutí o přizpůsobení víceletého finančního rámce. A druhý politický závěr, tak jak navrhuje Reimer Bege, potřebujeme, i tak, jak tady o to bylo několikrát požádáno, potřebujeme, aby se upřesnil konečný cíl parlamentu počínaje rozpočtovým výborem my máme své procedury které nám umožňují vést veřejnou rozpravu a vlastně ověřit si své návrhy na plenárce, ať už se jedná o ústní otázky podle eh, článku 115 jednacího řádu, nebo E, návrh usnesení e, z vlastní iniciativy, e, které může výbor parlamentu přijmout na základě článku 58 v rámci monitorování nějakého dřívějšího tématu nebo nějakého legislativního textu, který byl přijatý a oboje se dá kombinovat. Čili vrátíme se k tomu s koordinátory, ale já navrhuji v následujících týdnech, abychom zahájili některou z těchto procedur a dál pokračovali v kontaktech s komisí a abychom pozvali našeho dřívějšího kolegu pana Levantovského. Takže děkuji. Já tím uzavírám eh, diskusi a mezi tím se vrátila Helga, zbývá nám ještě bod 8 předtím, než přistoupíme k hlasování a tak se chci zeptat, zda Helga chce schrnout za pár minut eh, své úvahy na eh, eh, téma vyřazování jaderné elektrárny Kozloduj, k čemuž se má náš výbor vyjádřit. Helgo. Ano, děkuji. Jen abych nastínila základ problému. Na posledním dohodovacím řízení v listopadu o ukončení provozu Kozloduj o tom, jak financovat plán obnovy, tak na rok 2010 jsme měli mobilizaci nástroje flexibility pro vyřezení provozu se 75 miliony eur. Ovšem nyní musíme také najít další finanční zdroje, což je 225 milionů na období 2011 až 2013 a to by v zásadě mělo být v okruhu 1A. Ovšem na druhé straně, jak jsme slyšeli dnes ráno, tak ta marže v 2A eh, v nadcházej, pro nadcházející roky je opravdu malá. Otázkou tedy je, zda můžeme ty prostředky najít zde, anebo potřebujeme další jednání, víceméně nové peníze, aby bylo jasné, jak sehnat tyto prostředky. Myslím, že je tu jasná vazba také na otázku DS, jaké jsou tyto položky, co to znamená pro 1A, pro okruh 1A. Takže navrhuji dvě varianty. A závisí to na dalších informacích a na vůli a názoru kolegů, jestli tedy variantu 1, která odpovídá 1a, nebo další závěr, že to neodpovídá a musíme začít nějaké čerstvé vyjednávání. A k tomu je ještě jeden problém. To je problém, který souvisí s tou smlouvou Euratomu. Je tu možnost eh, ukončení provozu i v tomto rámci, ale protože Euratom původní, ty jeho původní záměr je úplně jiný, tak bychom měli asi najít vlastní právní základ. To není naše politická povinnost, ale naši kolegové v dalších výborech se nad tím musí také zamyslet. Chtěla jsem to zmínit na tomto fóru, aby bylo jasné, že to je součástí celé té diskuze řešení jak bezpečnosti, tak uh, ukončování provozu elektráren, které již nejs- nejsou Eh, určené k dalšímu provozu. Takže předkládám to dalším kolegům, záleží ovšem eh, na eh, širším kontextu, odkud ty peníze mají přijít. I když jenom řekneme ano, je to v souladu, uděláme to v okruhu 1a, pak tím ohrožujeme další priority. A to je přesně to, v čem si musíme udělat jasno. Ale mé politick, můj politický zájem je, že potřebujeme sehnat prostředky na Kozlodoj, o, o tom není jakýchkoliv pochyb. Merci, eh, Helga. Děkuji, Helgo. Takže Helga vyslala výzvu a na tu reaguje nejprve Inge a potom další, takže Inde. Děkuji. Osobně podporuji variantu 2. Pokud se na tu celou věc podíváte, Myslím, myslím, že komise by nám měla dát určité vysvětlení. Chtěla bych se zeptat, jak je možné, že 75 eh, milionů eur je k dispozici pro eh, první tranži a nyní se objevuje problém s právním základem. Samozřejmě je to dobrovolné přispění EU. To mi nebylo jasné už, když to bylo eh, rozhodnuto. Já vím, že to bylo velice pracné já si zatím stojím, bylo to tak rozhodnuto, ale když se podívám na to, co nateklo do této elektrárny, tak máme vlastně půl miliardy euro, které byly eh, již dány k dispozici. Jistě, k tomu se nedá nic namítat, ale pokud teď slyším, že stále ještě nedostalo, nedošlo k skutečnému vyřazení, tak si eh, musíme klást otázky ohledně určitého nátlaku. Víte, že byla také eh, plynová krize, ta může být také v pozadí. Takže teď skutečně je nutné zajistit, aby s těmito finančními prostředky bylo nakládáno tak, jak to bylo rozhodnuto, to znamená ve smyslu vyřazování této elektrárny. Chtěla bych se zeptat komise, zda zde máme co dočinění s politickým rozhodnutím. Eh, tady je datum eh, října, eh, to je samozřejmě velice blízko. Chtěla bych, aby mi bylo vysvětleno, jakým způsobem se tady bude zacházet s touto situací. Ještě bych chtěla říci bulharským kolegům, že nemám nic proti Bulharsku ani proti Kosloduj, ale chci se vyjádřit proti této netransparentnosti. A chtěla bych připomenout, že minulý rok jsme měli eh, zprávu, zvláštní zprávu ohledně Rumunska a Bulharska. Vůbec se tam neobjevilo Kosloduj, přestože už prakticky půl miliardy nateklo do Eh, vyřazování eh, této elektrárny. Takže to jsou věci, které mm, vedou k určitým otázkám. Bylo by dobré, kdybychom nyní si vyslechli vyjasnění tohoto postupu. Děkuji. Merci, Inge. Děkuji, Inge. Paní Nejcký. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych také ráda připomněla pár významných věcí. Důvod, proč scháníme peníze poměrně složitě, vyplývá z toho, že komise eh, navrhla převedení eh, prostředků na eh, postupné odstavení čtyř bloků z Kozloduj pro rok 2010. Takže proto jsme teprve dodatečně začali schánět prvních 75 milionů prostřednictvím nástroje flexibility. To byla jediná přijatelná možnost na konci roku 2009. Tak to je potřeba připomenout výslovně v kontextu definice osudu Kozloduj. A a to je vlastně odpověď na otázku, zda existuje dostatečná politická vůle. Já se domnívám, že i v komisi, i v parlamentu ano. E, samozřejmě ta e, otázka e, je důležitá, může to ohrozit zase jiné programy ve stejné rozpočtové položce, ale chtěla bych zdůraznit, že návrh lidové strany je takový, že se máme pokusit najít možnost přeskumu finančního víceletého rámce, který tedy nyní v platnosti, a hledat možnosti, jak vyjednat s radou uvolnění dalších 225 milionů. Čili zdržíme se druhého návrhu Helgy a doufáme, že tato alternativa nám umožní eh, vyjednat a získat tuto částku v rámci meziinstitucionální dohody. Děkuji, Naděždo. Ano, Eh, říká předseda. Připomínám kolegům, že když se jednalo o finančním rámci pro období 2007 až 2013, rada akceptovala eh, zařadit do příslušných stropů financování eh, vyřazení všech jaderných elektráren černobylského typu, RBMK nebo VVR, které nepředstavují dostatečné bezpečnostní záruky jako takzvaně západní jaderné elektrárny. Ale vzhledem k tomu, že v té době Bulharsko a Rumunsko ještě nepřistoupili do Evropské unie a vědělo se, že vstoupí v roce 2007, nicméně Eh, jednalo se o let, v letech 2006 až 2007 a rada odmítla tedy do toho příslušné položky e, zařadit e, vyřazení kozloduj, což je absurdní, takže my se teď nacházíme v nepříjemné situaci, kdy, tak jak připomněla Naděžda, my máme, jak si musíme vykázat výsledky a jak říkala taky Helga, my nemůžeme nepřistoupit k těm Eh, vyřazovacím pracím, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti kozlodu a okolí, ale současně na to nemáme peníze. Dále eh, Jean-Luc žádalo slovo ne. Aha, omlouvám se. Pan Kalfin. Děkuji. Já bych chtěl ještě předložit další argumenty k návrhu Helgy. Ale předně otázka Ingeborg o použití těch peněz, ano, to je naprosto správné. Všichni tady by měli mít zcela jasno v tom, na co každé euro vynaložíme. A ještě k tomuto fondu, který, který je pod zaštitou EBRD na Kozlodu, ale pak další na Litvu a Slovensko, toho se bude týkat mimořádný audit Evropského účetního dvora a tím bude možnost eh, zjistit, co se tam děje, protože jdou na to prostředky a musíme vědět, jak se vynakládají. Teď eh, zpátky k tomu návrhu Helgy. Doporučuji podpořit první variantu, a to na základě těchto argumentů říkáme, že ke Kozloduji by šly ještě přiřadit nějaké další programy, ale že to omezuje tu marži, kterou máme. Pokud tedy chceme použít tyto prostředky v rámci znovu vyjednání stropů ve víceletém plánu, to by znamenalo, že dřív či později bude potřeba znovu vyjednat něco samostatně pro kozlodu. A já si myslím, že to neodpovídá diskuzi, kterou jsme vedli předtím. Pokud chceme nějaký eh, přeskum, jak jsme o tom hovořili v rámci eh, té Reinerovy zprávy, tak musíme mít jasno v tom, jaké jsou priority. A jaké jsou další možnosti v tom rozpočtu. A to není možné jenom prostřednictvím tohoto programu. Takže jakékoliv další, k jakýmkoliv dalším prostředkům máme ještě eh, dneska GMES, Kozloduj a ty tři agentury, tak musíme použít ten týž argument. To znamená, že už není žádný další prostor a že musíme znovu zahájit vyjednávání s radou o, finanční, o finančním rámci. Kozloduj může být jedním z těch argumentů, ale není jediný. A pokud chceme dosáhnout úspěchu i u předchozích bodů, musíme použít všechny argumenty, které máme k dispozici pro úspěšné vyjednávání, tedy střednědobé změny v MMF. Děkuji, pane kolego. Mohu vás ujistit, že Kozloduj nebude jediný argument pro to, abychom požádali o více peněz. Ani Jensen? Mohu to říci stručně. A jenom něco přidat k tomu, co řekli předřečníci. Také eh, souhlasíme s variantou 2 říct, že není v rámci té marče dost prostředků. Göran Firm. Um, um... Možná, že s tím, jak jsme tu měli různé priority, někteří říkají varianta jedna, někteří dvě, ale v zásadě se shodneme na tom, co chceme. Možná je třetí varianta. Pokusit se sladit to, co děláme ve všech těch případech, tak, abychom používali obdobné argumenty v případě GMES, kozloduje nebo čehokoliv jiného. A v návrhu GMES je přístup krok za krokem, kde říkáme ano, momentálně na základě programování komise je to eh, v souladu se stropy, ale vyvolalo by to politické problémy. Proto musíme tlačit na komisi, aby to znovu dojednala, protože v rámci okruhu 1a už není dost prostoru na všechny tyto věci. Mohli bychom sloučit obě varianty, zaujmout k tomu stejný postupný přístup jako k MES a říct ano, technicky to je slučitelné, ale potřebujeme politické Eh, znovu obnovení jednání. Protože pak by to odpovídalo tomu, co děláme v GMES a také, jaký ten přístup, najmä ho v MFF a tak dále. Děkuji, eh, že rozšiřujete eh, takhle počet alternativ. Jenom chci Ingeborg odpovědět, že když jsme hlasovali o Kozloduji v posledním období, tak to přesně takhle bylo, jak říkal pan Lamasur, že Ignalina, litevská elektrárna a slovenská dostali kompenzaci a jediný důvod, proč Bulharsko nedostalo, je, že přišli pozdě. A my jsme Fitre řekli, že to je jenom, aby existovala rovnost, aby to bylo spravedlivé bez ohledu na to, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Přístup musí být stejný tehdy mezi rozpočtovým výborem a ITRE eh, byla taková roztržka, my jsme v tom zvítězili. Takže tady nejde o to otvírat, jestli to bylo dobré nebo ne. Chceme ke všem přistupovat stejným způsobem. Jinak souhlasím Koranem, s Koranem, že v nadcházejících pár měsících se objeví si tedy ještě další věci a velk, vysokou rychlostí. Budeme mít například tu eh, kabelovou infrastrukturu a musíme se rozhodnout, jestli to řešit individuálně, nebo to pojmout jako balíček a najít nějaké jednotné řešení a dojednat to s radou a s komisí krok za krokem, protože nám jde o výsledek a musíme přijít na to, jak eh, na řešení, které bude výhodné pro všechny. Eh, Salvador. Děkuji. Salvador, který zatím ovládnul svůj PlayStation. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že to je konzistentnější v souvislosti s rozhodnutím o GMEES a společný pozměňovací návrh pro obě alternativy. V podstatě všechno je kompatibilní s finančním rámcem. Jakmile e, přistoupíme k určitému přeprogramování. Ovšem z politického hlediska tato přeprogramování nejsou přijatelná. Je? E, jako řešení pro financování druhé tranče Kosloduj. Čili Goranův návrh je, myslím, nejkonzistentnější a umožňuje nám e, společně postupovat s ostatními programy, v nichž je jasné, že to samozřejmě musí být technicky kompatibilní se stávajícím finančním rámcem a pak je to politicky přijatelné, čili v tím bych pak souhlasil. Děkuji, říká předseda, děkuji všem řečníkům, kteří odpověděli na otázku, kterou kladla Helga. Tak jaký závěr z toho Helga vyvozuje? Um, yes. Ano, já chápu, z čeho vychází Goranova argumentace, že je to technicky slučitelné, ale politicky ne. Musíme to znovu projednat. Ale pak z hlediska politických následků musí být zřejmé, že máme stejný přístup s dalšími otázkami, jako je GMES. Musíme pak k tomu zaujmout stejný postoj. Nemůžeme říct, že v jednom případě to je slučitelné, v druhém není. Pak to musíme opravdu sladit, a musíme říct jasně, že máme stejný přístup ve všech těchto otázkách. Pak je to v pořádku, ale bude to mít nějaké dopady i na GMES. Très bien, je vous remercie. Výborně, děkuji. Jinými slovy, tuto výměnu názorů můžeme uzavřít tak, že rozpočtový výbor nechce, eh, jak si si z kozloduj udělat rukojmí. Čili my musíme vykázat výsledek a konstatujeme, že při tom, co zůstává jaksi v rozpočtu, tak není možné to zafinancovat bez úpravy finančního rámce, ale naším cílem je dosáhnout toho výsledku. A za chvíli se bude hlasovat o GMS a já doufám, že tam se vyjádří stejná politická vůle. A jak říkali mnozí z vás a především zpravodaj, tak ehm, je v našem zájmu, jak si mít konzistentní postoj eh, k těmto problémům, které jak si před námi stojí identicky. Jsou to politické priority pro Evropskou unii z různých důvodů, GMES to je veliký satelitní program, Kozlodu je veliký bezpečnostní problém, v každém případě, v obou případech musíme nalézt prostředky, ale víme, že v tom stávajícím rámci ty prostředky nejsou, leda, že bychom ostatní politiky pokrátili. Takže já navrhuji, abychom tím uzavřeli tuto diskuzi a připomínám eh, časový plán, to znamená my o návrhu zprávy mm, k vyjádření budeme mm, eh, jednat 27. dubna, takže pozměňovací zprávy předložit do 7. nebo 8. dubna, hlasovat se bude 27. a 28. budeme hlasovat tady ve výboru, abychom předali stanovisko e, výboru Ekon, který bude hlasovat 4. května a přejde to na plenárku v červnu ve Štrasburku. Takže já vám, kolegové, děkuji a nyní můžeme přistoupit k hlasování. To tedy k bodu 13 s tím, že začneme zprávou Damiena Abada, e, to je e, návrh stanoviska pro výbor ITRE. My jsme na tom hodně pracovali, myslím si, že jsme dosáhli dobrého kompromisu, který, jak doufám, vlastně získá většinu v, v našem výboru. Mají všichni hlasovací seznamy, můžeme začít s hlasováním. Dobrá. Takže začneme kompromisními pozměňovacími návrhy. Ne? Pardon. The PSE.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 Takže pozměň, kompromisní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Jeden. Zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh dva. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Jeden. Zdrželi se nikdo. Návrh byl přijat. A nyní přistoupíme k pozměňovacímu návrhu 5. Ten není pokryt kompromisním návrhem, Kdo je pro. Děkuji, proti. Děkuji, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 12, paní Hercog. Zpravodaj je pro, Kdo je pro. Děkuji, proti. Jeden. Zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 13 je pokrytý kompromisním návrhem 1. Takže Přistoupíme k návrhu 6, ten je také pokrytý kompromisním návrhem, takže eh, nyní pre, preambule. Pozměňovací návrh 9 je pokrytý, návrh 2 není pokrytý a zpravodaj se s ním stotožňuje, kde je pro. Děkuji, proti, děkuji, zdrželi se, návrh byl přijat. Dále pozměňovací návrh 10 je pokrytý kompromisním návrhem 2, Návrh 3 je pokrytý kompromisním návrhem 1. Pozměňovací návrh 11 Edith Herzog eh, není pokrytý. Zpravodaj se stotožnil, kde je pro. Děkuji. Proti? Jeden. Zdrželi se. Návrh byl přijat. Eh, eh, pozměňovací návrh 4 zpravodaje, kdo je pro? Děkuji. Proti? Stejná většina. Návrh byl přijat. A nyní přistoupíme k návrhu legislativní rezoluce. A tady vidím, že návrhy 1, 7 a 8 jsou pokryty kompromisním návrhem číslo 1. Takže závěrečné hlasování, kdo je pro? Děkuji, proti? Děkuji, zdrželi se. Návrh byl přijat jednomyslně bez jednoho hlasu. Takže blahopřejeme panu zpravodaji a všem, kteří přispěli k tomuto kompromisu. Nyní přistoupíme k hlasování o bodu 14. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ve prospěch nejprve eh, Litvy a výroby oděvů. A Barbara je zpravodajkou. Barbaro. Ano, děkuji. Dáte mi pár minut na to, abych to uvedla? Ano. to stručně. Allora, gradirei sottoporre all'attenzione dei miei colleghi eh, la richiesta. Takže, chci zmínit žádost o mobilizaci Evropského eh, globalizačního fondu z Litvy 23. září 2009. Tato žádost hovořila o propouštění pracujících ve výrobním sektoru, zejména pokud jde o e, nábytkový a oděvní průmysl. A to v důsledku finanční a hospodářské krize, která omezila a snížila finanční e, e, tedy spotřebu, spotřebitelské výdaje a zvýšila nezaměstnanost. Žádost o mobilizaci z, toho, z tohoto Evropského fondu se týká zaměstnanců z více než 400 podniků v oděvním sektoru 500 tisíc eur. A pomoc se má také týkat 400 zaměstnanců z 49 společností. V sektoru nábytkářském opět eh, kolem 500, tisíc. Komise zhodnotila oba tyto případy a stanovila, že tyto žádosti jsou v souladu s kritérii v EGF a podle článku 28 Rozpočtový výbor již nyní přijal tři žádosti o 8 milion eur, včetně těchto dvou žádostí to bude 9 miliard, 9 milionů. Pořád ještě máme ještě 490. Je to jasné? Takže výbor pro zaměstnanost dal svolení, řekl, že souhlasí s těmito žádostmi A tady máme jeden pozměňovací návrh pana Portase. Já ho podporuji. On žádá, aby se tady zlepšil, zlepšila mobilizace prostředků z fondu pro přizpůsobení se globalizaci tento pozměňovací návrh do toho můžeme zač začlenit bez potřeby samostatného hlasování. Děkuji. Dobře, děkuji. Barbaro, to pokrývá současně body 14 a 15. Pan Portas, ne, autor pozměňovacího návrhu, požádal o slovo. Já budu stručný a chtěl bych se komise na něco zeptat, jestli mohu. Ono to totiž souvisí eh, s problémem um, té současné situace. V listopadu Evropský parlament eh, dal souhlas se třemi převody prostředků pro irskou a belgickou žádost a v prosinci dal souhlas třem dalším žádostem. Je tam jedno Rakousko, jedno Nizozemsko a jedno Švédsko. A potud pokud vím, v polovině února, to bylo tedy dva měsíce později, k těmto převodům ještě nedošlo. Takže já se ptám, zda k převodům mezi tím došlo a za druhé, proč to trvá tak dlouho? Děkuji. Může komise odpovědět teď, nebo eh, zjistí a pošle odpověď později, pane generální řediteli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Upřímně řečeno, já tu odpověď neznám, takže eh, odpověď panu Portasovi pošlu později. Děkuji. Ano, to je důležitá otázka. Pozměňovací návrh pana Portase byl rozeslán elektronicky. Já vám jej přečtu. Je to nový odstavec 2a anglicky. Underlines that the increasing number of applications for contribution from the EGF requires that further improvements to the procedure are introduced, therefore calls on the Commission to evaluate how the period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 jeden, zdrželi se nikdo, takže pozměňovací návrh byl přijat. Čili nyní předkládám celou zprávu eh, Barbary k hlasování, kdo je pro, děkuji, proti, jeden, zdržel se, dobrá. Takže eh, to je první návrh, co se týče druhé zprávy, kdo je pro, kdo na, kdo, o nábytku, kdo je proti, zdrželi se, takže zase návrh byl přijat stejnou většinou. Takže děkujeme Barbaře a, při, a přidáme slovo panu Godmanisovi, který je zpravodajem k bodu 16. Děkuji. Velmi stručně. Už jsme o tom párkrát mluvili. Nemáme pozměňovací návrhy, ale včera jsem slyšel od pana Solina, nějakou připomínku a kdyby to PPE předložilo, podpořím to. Za prvé, pokud zvýšíme platby na podporu návrhu, to znamená ty zálohy 2%, sociální fond 4%, fond soudržnosti pro pět zemí, je to 1,07 miliardy eur v rozpočtu v platbách máme 8,2 miliard. Jestliže 8,2 naplníme v roce 2010, pak je nezbytné požádat o opravný rozpočet 0,7 navíc. Pokud se to nenaplní v důsledku různých důvodů, pak to nebude, ne, nejde o změnu opravného rozpočtu, a to znamená, že ten návrh, pokud ten návrh, který jsem měl včera, tak bych, eh, pokud na to podržíme, tak bych, eh, tak bych to podpořil jako zpravodaj. Ale chci vám připomenout hlavní věc. Jedná se o záměr komise a pozdější změna rady, která podporuje země, u nichž došlo o eh, zpomalení o více než 10% v letech 2008 až 9 a země, které dostaly přímé půjčky od Evropského společenství v roce 2009, to je celkem pět zemí. A nejsou to prostředky navíc v, finanční, z finančního rámce. Komise eh, zvýší zálohy o 2% ze sociálního fondu a 4% z fondu soudržnosti tak, aby bylo možné eh, účinněji tyto prostředky absorbovat. Jednalo se o kompromis mezi komisí a radou vzhledem k tomu, že první návrh komise z července žádalo mnohem více prostředků, což rada nepřijala. Proto podporuji tento, toto stanovisko, které to znamená eh, stanovisko pana zpravodaje, které je to tady uvedeno. A pokud máte nějaké dotazy, tak se prosím ptejte. Dobrá, děkuji, Láslo. Eh, Děkuji. Je zvykem na našem výboru, že v této fázi zpravodaj předloží nějaké pozměňovací návrhy, takže abych zachoval tento zvyk, tady jménem našeho přítele oficiálně přesouvám ty drobné změny ze včerejška v pozměňovacím návrhu číslo 1, zejména abychom tam dali slovo if needed do toho textu tak já teď přečtu tu druhou část 1a pozměňovacího návrhu, nebo toho bodu. to to cover the needs for additional payment appropriations for 2010. That's... To je kompromis z naší strany a jestli jsem to správně pochopil včera za socialisty, tak, tak tady není podpora toho opravného rozpočtu, ale v, tomto, v této podobě by to akceptovatelné bylo. Takže tady bychom mohli dospět k nějaké schodě, k nějakému smíření a mohli bychom to podpořit skutečně unblock i za naší stranu. Dobře. Takže vidím, že se tady palce vstyčují, <laughs> takže tady je konsensus. Takže pan zpravodaj s tím souhlasí samozřejmě. Takže můžeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích en bloc, včetně tohoto návrhu if needed, tak jak to zaznělo. Dobře, takže o všech pozměňovacích návrzích a on blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden hlas byl proti? Ne? Vy jste proti? A jeden hlas se zdržel. Dvě, dva hlasy se zdržely. Takže tři hlasy proti, dva hlasy se zdrželi, většina pro. Takže tyto pozměňovací návrhy jsou schváleny a děkuji panu Godmanisovi. A nyní přicházíme na bod 17. To je zpráva pana Alvaro ohledně modernizace SIS. Tady máme řadu pozměňovacích návrhů zpravodaje. Můžeme o nich hlasovat zároveň o blok, o všech pozměňovacích návrzích zpravodaje? Ano? Nikdo není proti? Dobře. Takže hlasujeme o všech pozměňovacích návrzích pana Alvaro. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo? Kdo se zdržel? Nikdo? Takže jednomyslně schváleno, blahopřejeme kolegovi. Jednomyslnost je zácnou věcí eh, na tomto výboře. Takže to byl bod 17. Pak tady máme druhý text, to je bod 18. A máme tady také pozměňovací návrhy, to je stejné. Aha, to je stejná věc. Dobře, takže budeme hlasovat en blok o pozměňovacích návrzích. Předpokládám, že je to stejná jednomyslnost, stejná většina, protože je to stejné znění. Dobře, nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Takže dvojí jednomyslnost pro eh, zprávy pana Alvaro, to je triumf. A nakonec tady máme dva převody, které odpovídají financování dvou eh, projektů z globalizačního fondu. Zpravodaj je pan Laslo Surian, takže budeme hlasovat o obou převodech. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji, takže to je stejné hlasování jako ohledně právního základu. Takže další převody tady nejsou, tím jsme vyčerpali program, není tady nic jiného, takže děkuji vám a končíme naše jednání. No.